změnu názorů eh, k této otázce, i když eh, je to téma, kterým se Evropský parlament zabývá již určitou dobu. Eh, tento, tato výměna názorů se neodehrává na základě nějakého návrhu textu. Proč? Důvod je velmi prostý. Výbor AFET má k dispozici zprávu kolegy Broka, eh, který je takzvaným eh, pracovním dokumentem eh, no document, protože ještě nebyl přijat. A Evropský parlament má teď přijmout vyjednávací strategii, jejíž cíl je následující všechny legislativní ustanovení, které se vztahují k Evropské službě, jako e, takový balíček těchto ustanovení, e, znamená, že parlament nechce zahájit postup přijetí e, zprávy, té hlavní zprávy i té zprávy vedlejší, pokud nedojde k, nejprve k všeobecné schodě s eh, hlavní představitelkou a dalšími eh, zúčastněnými osobami ohledně těch zásadních eh, témat, kolem kterých se Evropský parlament nyní snaží definovat svoje stanovisko, ale zatím se tato stanoviska Evropského parlamentu k Evropské vnější službě nepřetavila v nějakou konkrétní zprávu. Takže E, tady v podstatě zatím nemůžeme vycházet z nějakého písemného dokumentu, ale na druhé straně jsou tady určité e, základní principy, které chce Evropský parlament e, v této rozpravě znovu zdůraznit. A myslím, že by bylo zajímavé, kdybychom k těmto zásadním principům se dnes všichni vyjádřili. Už jsme měli možnost si takto vyměnit názory ohledně e, těch základních premis zprávy kolegyně Gresle, které se, která se vztahuje k finančnímu nástroji. Takže tato rozprava se nestahuje k nějakému textu, ale je to pokračování naší předchozí rozpravy a měli bychom samozřejmě e, vzít v úvahu stanoviska výboru AFET a další, e, které budou zohledněny v těch e, v tom hlavním vyjednávání. Musíme znovu důrazně říci, že ty jednotlivé prvky, které mají umožnit zahájení činnosti této služby, musí být vnímány ve své celistvosti. Teď nemyslím pouze rozhodnutí eh, rady a modifikaci eh, finančního eh, nástroje a pravidla, které se týkají lidských zdrojů. Já bych k tomu připojil ještě dva další prvky, které musíme vzít v úvahu, které musí Evropský parlament vnímat jako součást toho celého vyjednávacího balíčku. Mám teď na mysli především meziinstitucionální dohodu, konkrétně tu eh, eh, tu otázku vnější služby a společné zahraniční a bezpečnostní politiky a v druhém sledu potom eh, modifikaci rozpočtu v souladu s přijetím rozhodnutí ohledně této vnější služby. Vzhledem k tomu, že teď vedeme ta e, globální jednání, měli bychom se vyjádřit i k těmto e, prvkům, které jsem teď zmínil a měli bychom mít jasné stanovisko Evropského parlamentu během vyjednávání k těmto otázkám. E, myslím teď na návrh vysoké představitelky. Celá řada z vás to patrně ví. Tento návrh se již stal předmětem jednání Rady pro e, zahraniční věci. A my se jistě budeme dále informovat. Zatím máme takové předběžné informace, protože nedošlo k přijetí formálního stanoviska, ale pouze k politickému konsensu e, ohledně některých bodů na úrovni Rady pro e, zahraniční věci. A podle tiskového komuniké se zdá, že Rada ministrů zahraničí eh, se eh, rozhodla ještě eh, nějaké aspekty, další aspekty více prohloubit. Ze strany Rady tedy podle našeho mínění to opravdu nebude jednoduchá záležitost. Nicméně je jedna věc jasná a všichni to vědí. Návrh eh, baronky Ashton eh, bude obsahovat eh, určité jasné indicie. Evropská služba pro vnější akci, pro vnější činnost musí fungovat autonomním způsobem, jak je to v návrhu řečeno. Takže ve smyslu finančního nástroje e, toto bude tedy novou institucí, i když e, ve smyslu Lisabonské smlouvy je Evropská služba prostě dalším, e, další službou, dalším pracovištěm. Evropský parlament měl vždy odlišné stanovisko. Pro nás je tato služba službou, eh, která spadá pod eh, administrativní strukturu Evropské komise. A toto stanovisko eh, tedy tento, toto stanovisko je znovu předloženo v návrhu zprávy Bruk, Brukovy zprávy. A pro nás se jedná o řešení, které opravdu eh, se jeví jako optimální a já to mohu pouze znovu opakovat. Zároveň, a kolegové to vědí, jsem přesvědčený, že Evropský parlament eh, by měl eh, přistoupit k realistickému zhodnocení s ohledem na historicko-politický aspekt věci je velmi nepravděpodobné, že e, tato služba bude moci být integrována do struktur Evropské komise. Takže je třeba, aby se Evropský parlament připravil na jednání e, a vycházel z určitého maximalistického pohledu, to jistě ano, e, to znamená služba, která by fungovala autonomně a která by tedy byla připojena těsně ke Evropské komisi a nebyla nástrojem, eh, která by eh, umožňovala eh, vlastně vést již v tuto dobu komunitární politiky tím mezivládním způsobem. Je to nástroj, který by měl umožnit rozšířit použití komunitární metody na oblasti, které eh, podle stávající rovnováhy danou eh, Lisabonskou smlouvou jsou ještě předmětem té mezivládní eh, formy práce. Takže je tady určité stanovisko, které Evropský parlament eh, brání od samého počátku, to předložíme znovu a zároveň bychom měli znovu definovat službu, která bude eh, fungovat autonomně, ale solidárně bude eh, spojena s institucemi. To je první věc. Parlament nemůže žádat méně než úplnou záruku parlamentní kontroly a rozpočtový výbor e, v tomto směru musí hrát hlavní roli kontroly rozpočtové. E, je třeba, aby e, tato kontrola mohla být plně transparentní, aby byla také zajištěna politická kontrola rozpočtu a postup udělení absolutoria. Jak všichni vědí, tady vzniká určitý problém Pokud se podíváme na článek 319, tak tady není institucionální záruka. ze strany Evropského parlamentu eh, ohledně eh, udělení absolutoria vnější služby, eh, teda Evropské službě pro vnější činnost. A zároveň nesmíme zapomenout, že v návrhu vysoké představitelky je jasný odkaz právě na eh, ten institut udělení absolutoria ze strany Evropského parlamentu. Takže tady je určitá politická záruka eh, v textu, který by se měl stát legislativním aktem. E Parlament tedy musí znovu zdůraznit, že je naprosto nutné, aby věci byly zcela jasné a aby záruka byla úplná. A jak víte, e, v tomto směru nezdílím stanovisko kolegyně Gresle. Autonomní absolutorium, specifické absolutorium pro novou sekci rozpočtu která by pokrývala administrativu, by zajistila eh, vysokou míru transparentnosti než nějaké obecné eh, absolutorium. Já si nemyslím, eh, že je třeba nutně měnit článek 145 finančního nařízení protože diskuze za prvé není ukončena a za druhé by to skutečně znamenalo určitý problém pro udělení absolutoria. Jistě, myšlenka určitého, eh, určité služby, která by fungovala autonomním způsobem, by znamenala, že ta to nová sekce rozpočtu by eh, musela pokrývat pouze administrativní výdaje eh, služby a všechny operativní náklady by musely zůstat v komunitárním rozpočtu. A z tohoto pohledu Evropský parlament musí žádat opravdu totální transparentnost. Domnívám se, že by bylo dobré využít této příležitosti, aby se právě ten aspekt transparentnosti výrazně posílil. A proto bychom měli žádat komisi, aby předložila dokument, který by se zabýval všemi aspekty vnější činnosti Evropské unie. A ještě bych k tomu připojil jednu informaci, E, co se týče nákladů, e, které spadají pod členské státy, to znamená ta vojenská složka, protože je třeba mít jasnou představu o úplných nákladech Evropské unie na vnější činnost a o nákladech e, členských států na tuto činnost. Je tady ještě jedna otázka podle toho, co uniklo do tisku, tak eh, tady eh, je vedena eh, rozprava ohledně služby, která by z rozpočtového hlediska měla být neutrální, ale přitom členské státy se k tomu vyjadřují poměrně zásadně. Já se domnívám, že Evropský parlament by měl uznat, že je nutné, aby tato služba nebyla neutrální. Ona být neutrální nemůže z hlediska rozpočtu. Pokud tam budou diplomaté z členských států, tak eh, to sebou eh, vede, eh, nese určité aspekty a tato služba nemůže být někde v pozadí stranou, ale bude vlastně sbírat Eh, ty, eh, bude na ní upřena hlavní pozornost a případně eh, bude strůjcem úspěchů evropské diplomacie. Evropský parlament, který by o těchto aspektech měl rovněž diskutovat, nebude váhat s tím, aby zahrnul či lépe řečeno, e, budou tedy snahy, aby se do Evropské služby pro vnější činnost zahrnuli pouze úředníci Evropské komise a e, rady. Nicméně tady e, budou jistě snahy ze strany členských států, budou tady tendence zaměst, zařadit do služby i národní diplomaty a to všechno je třeba diskutovat i z aspektu rozpočtu. Je tady poměrně úzké e, manévrovací pole. A e, prostředky jsou e, sníženy, což je v rozporu s ambicemi, které si Evropa tedy klade do vínku této služby. Ambicemi, které ospravedlňují ustanovení tohoto nového orgánu a e, znamenají, že tato služba nemůže být neutrální z rozpočtového hlediska. My se domníváme, že pokud e, dojde k e, navýšení lidských zdrojů, tak je třeba navýšit také finanční prostředky. A nemůžeme toto vnímat jako nějaké další dodatečné náklady, protože duch evropské integrace E, spočívá na principu subsidiarity, která ovšem ustupuje tam, kde samotné členské státy si definují určité společné funkce. Myslím, že tedy rozpočtová otázka musí být opravdu jasně a zřetelně formulována našem e, výboru jako e, příspěvek kolem celého jednání. Co se týče personál, co se týče způsobu e, nabírání lidských zdrojů, to samozřejmě v našem stanovisku nemůžeme podrobně rozebírat, to ani nespadá do našich pravomocí. Tak tam je nicméně stejně třeba, abychom připomněli nutnost e, totální transparentnosti, e, co se týče náboru nových pracovníků. Tito lidé budou financováni z evropského rozpočtu a je třeba zajistit úplnou transparentnost a politickou kontrolu A když se podíváme na návrh baronky Aštenové, tak národní experti tam mají e, roli, která není tak úplně přesně vymezena a která je tak, jak stojí a leží v návrhu, v rozporu s těmi hlavními e, cíly. To je také třeba prodiskutovat. A pak je tady otázka e, rozpočtu pro delegace. Eh, my jsme o této věci již hovořili a návrh komise eh, jde cestou eh, takových subdelegátů na úrovni delegací komise, kteří by jednali jménem komise a já si myslím, že tady je třeba e, to všechno definovat mnohem jasněji, aby byla zajištěna transparentnost a aby byly definovány odpovědnosti, co se týče realizace rozpočtu. A úplně na závěr bych chtěl ještě hovořit o mezivládní e, dohodě e, hodně rozpočtu Hovořil jsem o tom již v, souladu, v souvislosti s evropskou a zahraniční politikou. Tady musím říct, že ten návrh komise není eh, příliš dobrý v rozpočtu pro tuto politiku se o Evropském parlamentu vůbec nehovoří. Není to tedy v souladu s Lisabonskou smlouvou. Já si myslím, že na svých eh, prerogativách musíme více trvat. A pak je tady ještě jedna otázka, eh, a to je přizpůsobení finančního nástroje, který musí zajistit kontrolu parlamentem a to na všech úrovních toho celého řetězce realizace, řízení, to e, musí spadat e, pod komisi, co se týče celého nástroje. Je tady jedna věc, která není jasná v návrhu baronky Ashton, a to je nástroj stability. Tady je třeba být zvlášť obezřetný tváří v tvář tomuto nástroji, e, vzhledem k tomu, jakým způsobem E, vlastně v návrhu vzniká e, interakce mezi jednotlivými těmi prvky a e, tou částí bezpečnost a obrana. Je důležité, aby to, co již teď je předmětem komunitární e, politiky, nebylo spochybněno jako e, konkrétně nástroj stability. A pak je tady ještě příloha. Eh, eh, kterou zveřejnila baronka Ashton a eh, ta se týká cest, které budou realizovány v rámci služby. De, či změn DGDV si ponechá v rámci horizontálního přístupu své pravomoci, ale nevidíme jasně, eh, co je to za tu výjimku, o které se v příloze hovoří která se vztahuje k zprávě a řízení finančních nástrojů. Tady to budeme muset ještě s e, paní vysokou představitelkou více probrat. Omlouvám se, že jsem byl tak rozvláčný, ale zdálo se mi, že jsou tady prostě určité důležité věci, které by měly být ve stanovisku našeho výboru e, formulovány jednoznačně. Děkuji. Ano, děkuji, vážený kolego. Já se domnívám, že to bylo velmi jasné a komplexní. Vidíme tedy celá zřetelně, že tady je celá řada nejrůznějších otázek, o kterých se eh, parlament musí poradit a vyjádřit se k ním. Eh, některé z těchto otázek jsou důležité a týkají se přímo našich stanovisek. Hovořili jsme mezi námi, tedy v parlamentu, v příslušných výborech o e, těchto zážitostech, a to v rámci pracovní skupiny zřízené e, prezidentem Buskem. Hovořili jsme především o vztahu mezi touto novou službou a jednotlivými institucemi a členskými státy a hovořili jsme také o problému e, rozvrhu Eh, organigramu, tedy v vnitřních eh, otázkách eh, struktury této služby. Toto je velmi důležitá otázka. Samozřejmě, že v Evropském parlamentu to spadá pod výbor pro právní otázky. Potom je zde otázka kontroly nad tedy vnější službou, nejvyšší představitelkou a celou službou pro vnější činnost, čili to je otázka politická a spadá to pod AFET. Dále je zde otázka finančního řízení, což zase spadá pod naši kompetenci a kompetenci eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu a to v souvislosti také s absolutoriem a dalšími otázkami. Dále je zde rovněž věc, která se týká našeho výboru. A sice jsou to dvě záležité, eh, důležité záležitosti, o kterých je zpravodaj již hovořil. Na jedné straně je to tedy otázka pravomocí této služby, ohledně eh, nejrůznějších finančních nástrojů a rozpočtových eh, položek, které se týkají eh, vnější činnosti a náš zpravodaj k tomu předložil mailový dokument, eh, který jsme dnes ráno nerozdali, ale který je dobře eh, připraven a zde nalézáme všechny rozpočtové položky, které mohou být využity pro Eh, otázku vnější činnosti, bezpečnosti a tak dále. Je zde také nástroj sousedství, je zde nástroj pro bezpečnost eh, v atomové oblasti a tak dále, dále také nástroj pro eh, předstupní pomoc a podobně. I toto je velmi důležité. A to protože podle toho, jak tyto nástroje budou v budoucnosti využívány jednotlivými eh, orgány a především tedy komisí, tak jak to bylo doposud, eh, a nebo dla dle podle toho, jak se do toho zapojí Evropská služba pro vnější činnost, to znamená, že eh, tyto eh, nástroje budou eh, stanovovány horizontálně anebo na úrovni zemí, které získávají podporu nebo kategorií, které dostávají podporu. Eh, je zde tedy několik stádií, které musíme pokrýt a je to dost komplikovaná záležitost. Takže tyto nástroje jsou k dispozici pro vnější činnost eh, Unie. Jsou to záležitosti, které musí být částečně kontrolovány komisí, eh, částečně Evropskou službou a i toto je významný bod. Další téma, která, které se nás dotýká a o kterém jsme zatím vůbec nehovořili, je otázka finančních prostředků, které dáme k dispozici pro tuto Evropskou službu. Eh, jde tedy o příslušnou politickou linii jde o otázku rozpočtu. Je zde tedy otázka toho, zda to necháme na té dnešní úrovni, anebo zda to bude navýšeno a okolik. Eh, já osobně za přítomnosti komisaře Levandovského jsem o tom hovořil eh, také s paní Ashton a s prezidentem Barozem. Eh, hovořili jsme o tom, zda Evropská služba vlastně nebude mít jaksi dvojí eh, rozpočtovou polušku eh, a zda tedy nedojde k vlastně zdvojnásobení těch prostředků, ale Ehm, musím také zdůraznit, že Evropská eh, Lisabonská smlouva zdůrazňuje to, že je vždy eh, nutné vycházet eh, ze společného stanoviska, je to společné téma a v Lisabonské smlouvě je navrhováno vytvoření Evropské diplomatické služby a celé, této, celé tohoto orgánu a nebylo by tedy e, smysluplné mít e, všechny tyto služby také na úrovni e, ještě e, zemí. Parlament však doposud e, nepředložil návrhy, včetně čísel pro e, Eh, operační eh, programy eh, pro jednotlivé položky a zatím se tedy o tomto nedebatovalo. My jsme přijali eh, nabídku eh, vést debatu, ale zatím jsme nedostali žádná přesná čísla, ani je nepředložili. Eh, výbor pro rozpočet přitom myslí na to, že zřízení této služby, včetně organigramu, bude potřebovat eh, další eh, finanční prostředky. Za několik minut nám pan komisař Levandovský řekne, eh, jaké finanční úvahy má komise na rok 2011 a v rámci revize těch finančních výhledů v poločase, tedy budou předložena nová čísla ze strany komise. Zatím však pracujeme eh, s tím výhledem, eh, který hovoří o tom, že jak závazky administrativní i operační pro tuto Evropskou službu pro vnější eh, činnost nejsou zahrnuty do debat, eh, které již jsou eh, vedeny a eh, jsou tedy začleněny do ročního a víceletého návrhu rozpočtu. Paní Brandner požádala o slovo. My jsme již hovořili minulý týden Eh, o eh, vašem stavu a vidím ale, že jste zde a budeme se těšit, že zůstanete mezi námi i nadále. Eh, takže já jsem zde definitivně poslední týden před eh, šťastnou událostí. Eh, já bych chtěla pohovořit o programování a o finančních otázkách i o nákladech. Včera večer rada rozhodla o tom, že náklady budou neutrální na základě příslušného návrhu. Paní Ashton byla požádána, aby za jeden měsíc předložila přesný návrh Eh, na eh, tedy eh, personální řešení do roku 2012. V Evropském parlamentu bychom měli tedy ukázat, že není možné však jít oběma cestami. Buď to tedy nebude stát vůbec nic, anebo na druhé straně je nutné tedy navrhnout to určité období, dejme tomu pěti let, kdy budeme mít vysoké náklady tady Nemůžeme eh, samozřejmě eh, propustit eh, zatím pracující os, osoby v komisi, ty, že by odešly tedy do důchodu, je nutné je převzít a pak je nutné se rozhodnout, zda tato třetina personálu bude tedy dá přijata, převzata novou službou a dále se musíme podívat na otázku začlenění této činnosti do delegací EU. Eh, e eh, dále je zde také otázka eh, přítomnosti EU e v OSN a otázka dalších politik. Čili je zde celkově otázka tohoto personálu, který by měl být přezat či ne. Přejdu do angličtiny. Toto to bylo rozdáno, protože si myslím, že text není jasný. Tady v článku o programování, článku 8, prvním odstavci se říká, že tato služba by měla přispívat ke stanovování programu a potom dále se říká, že vnější služba by měla mít pravomoc při přípravě e, návrhu komise a potom zase se říká o tom, že vnější služba a komise mají přímé uh, Eh, odpovědnosti. Takže mě by zajímalo, jak to tady opravdu je. Zdali je tedy eh, vnější služba zodpovědná komisi, anebo je autonomní, takže my si musíme vyjasnit, kolik pravomocí bude mít tato vnější služba a co také bude ponecháno členským státům. Mně se také nelíbí tady nástroj pro průmyslové země a pro stabilitu, protože návrh tady říká, že toto dále nezůstá v pravomoci komise a přechází to na vnější službu. A já si myslím, že toto nemůžeme akceptovat. Měly by to být stejně jako ostatní nástroje. Měli bychom o tom spolu rozhodovat. Nevím, proč nástroj stability také potom peníze například na pozorovatelské volební mise bychom měli dát do vnější služby. Proč by to nemělo být nadále v pravomoci komise. A e, Ešten již nechce žádný z těchto čtyř nástrojů ponechat v pravomoci komise, chce si je převzít všechny do vnější služby. Děkuji, to je jasné. Jenom takovou krátkou poznámku. Neutralita. Říct, e, použít výrazu rozpočtová neutralita, to snad není až tak e, ambiciozní cíl, to je prostě plítvání. Vytvoření určité služby pro vnější eh, akci se musí promítnout do úspor eh, pro systém jako celek. Já vás na toto chci upozornit, protože až do posud na úrovni úředníků a možná eh, včera večer na úrovni ministrů, jak jste připomněla, až do posud jsme prostě brali jako samozřejmost to, že se vytvoří, určitou, vytvoří určitá nová služba, která bude tedy 28. diplomatickou službou, která bude připojena k těm 27. No ovšem, jestli je tomu opravdu tak, tak je to absurdně a je třeba s tím skoncovat. Náš cíl, cíl jako parlamentu by měl být následující. Do, určitých, do určité doby, za pár let, tady tady prostě mít společnou evropskou zahraniční službu, která by nahradila těch 27. Pokud bych to teď takhle nahlas řekl, tak mě asi zabijí, ale pokud bychom tento cíl neměli, tak to celé je k ničemu. Na jedné straně vstávající situace znamená 27 služeb za nějakých 10, 20, 30 let, jedno společná služba. Tady je ovšem hrozně moc různých možností. Jde o to, aby naše všechny země byly eh, reprezentovány, dejme tomu, ve Washingtonu a v Pekinu. Ale aby v Botswaně byly zastoupeny čtyři členské státy Unie, no tak tam jsou tři navíc. To je k ničemu. Což znamená, že ve skutečnosti, pokud jsme opravdu seriózní a pokud se domníváme, e, že bychom měli pomýšlet na peníze daňových poplatníků, tak bychom měli prokázat, že e, pro celou Evropskou unii skutečnost, že se určitá pravomoc nebo část pravomoce přesune na Evropskou unii, znamená e, úspory, protože to znamená, že v jednotlivých členských státech bude možno snížit náklady, to znamená snížit daně, snížit zadlužení podle situace v tom kterém státě, protože Evropská unie bude jednat na, místě, na místě těch členských států. To je zásadní věc. A dobře vidíme, že pokud náš rozpočtový výbor nebude na tomto aspektu trvat, tak neodvratně půjdeme směrem k situaci, ve které Evropská unie e, vytvoří prostě další administrativní e, Eh, další administrativní eh, vlnu, další administrativní složku, což bude znamenat další náklady ve chvíli, kdy všechny naše státy zoufale hledají možnost, kde uspořit. A tady se to nabízí. Eh, samozřejmě v diplomatické oblasti se nejedná o nějaké obrovské náklady, takže také nedojde k obrovským úsporám. Ale v jiných oblastech, tam, kde se jedná o sdílené pravomoce, například ve v oblasti výzkumu, rozvoje, kde to všechno zatím je v národní eh, v pravomoci, ale kde by se mohla plna, eh, plno věcí dělat společně, například v oblasti obrané politiky, vojenské politiky, tak ve chvíli, kdy se prostě všichni posadíme kolem jednoho stolu a rozdělíme si úlohy a možná povedeme i společné akce, tak to se přece musí projevit eh, rozpočtovými úsporami v členských státech já chci upozornit na tento aspekt vás všechny, protože paradoxně ministři eh, nepochybně se domnívali, že prostě to bude rozpočtově neutrální a že tím pádem oni jsou rigorózně ehm, prostě šetřiví, ale já se domnívám, že tam, kde dojde k určité přenosu pravomocí a zároveň tedy chceme neutrální ehm, situaci z hlediska rozpočtu, tak to jako není nutně lepší. Inge požádala o slovo dostivost projektu je, vzbuzuje obavy. Vybudování paralelních organizací pak nedojde jenom k ochromení celkové činnosti a to si myslím, že pan předseda má úplnou pravdu. Proto si myslím, že parlament by měl jednat ambiciozněji než do posud. Jedná se o to, že komise by pak měla v podstatě exekutivní agenturu pro vnější službu, či a to si musíme uvědomit. To nemůže být přece v zájmu vynálezce. To jde v rozporu s naší finanční kontrolou v posledních deseti až patnácti letech. Musím říci, že téměř nemám slov, že tady dochází k jistému konfliktu, který v podstatě není konfliktem, protože tady by byla vnější služba také exekutivní agenturou, ale my dáváme absolutorium prouze komisi. My si musíme uvědomit, co to vlastně je. Doposud instituce ani nepovažovaly za nutné být přítomni na plenárce, jestliže jsme udělali absolutorium. Bylo by bylo dobré, kdyby se kolegové zabývali tím, jak probíhala absolutoria pro jednotlivé instituce. My musíme přesně stanovit, jaká to musí mít pravidla a potom také stanovit, kdo odstoupí, když něco špatně dopadne. A špatně dopadne to určitě protože toto smíšení, kombinace finančních kompetencí, kdy jeden jedná z pověření druhého a přesto je zodpovědný za chyby, tak toto přece nejde. To, co v současné době předložila paní Eštná rada, znamená, že bude komise kritizována za to, když se stanou chyby, i když se nebude účastnit rozhodnutí, nebude rozhodovat. A nelze to akceptovat, aby komise měla pro forma zodpovědnost vůči nám. A tato zodpovědnost pro forma s tím nemůžeme nic udělat, protože ten, kdo rozhoduje, musí nést zodpovědnost, protože dochází k obrácení současného systému. A to musíme přesně vědět proto dokument pana kolegy Galtiera je velice dobrý, protože tam jsou napsané jednotlivé programové kroky. Tady se jasně ukazuje, kdo dělá kdy jaká finančně relevantní rozhodnutí. A je také jasné, že vnější služba bude rozhodovat finančně a také mimo to bude mít plnou pravomoc pro operativní programy, pro eh, eh, instrument stability, také pro pro to, co předložila rada jako spolupráce v jaderné oblasti, kde dokonce chce rada komisi vyloučit k formulaci v programu. A co je to, co to pak znamená? To pro mě nic neznamená, protože komise mi bude vlastně odpovědná, takže ten včerejší dokument to všechno ještě zhoršil, vůbec tomu nepomohl. A potom vnější služba si vytvořila ještě další personální jednotku. Existuje organigram v příloze a bylo by dobré, kdyby nám komise jednou řekla na základě této přílohy, co to vlastně znamená, co to také znamená potom ve formě delegací. Já jsem to ještě odhadla, pro to, co rada chce, 20% lidí by mělo být eh, ve vnější službě. To je 5 tisíc lidí, E, jsou v delegacích a tam by to znamenalo tisíc lidí navíc. To znamená, současný vývoj je takový, že rada to, co my jsme zakotvili do komise, že tady rada si buduje obrovskou vnější služby a potom komise je víceméně vnější exekutivní agentura, která pouze implementuje finance. A s tím nemůžeme souhlasit a nemůžeme to prostě podpořit. Všechno souvisí se vším. A proto jsem zatím neudělala nic, pokud se týče první části rozpočtového řádu, který máme již delší dobu k dispozici, tam se upravují transfery i mezi institucemi. To znamená, jestliže se vnější služba stane institucí, pak u transferech, u převodech musíme udělat jiná pravidla, než když zůstane vnější služba součástí komise. Takže prosím, pochopte, že já ještě vyčkávám. Já také ještě děkuji kolegovi Galtierovi za jeho zprávu. Indikativní harmonogram vlastně není vůbec k dispozici, protože my jsme se přece shodli, že dokud nebudeme mít všechno na stole, nebudeme také nic dělat. Musím říci, že jsem znepokojená, protože momentálně operativní programy budou přecházet do operativní služby a nic mi to neprospěje, když komise formálně ponese odpovědnost, ale nemůže nic rozhodovat. Ale ti hlupáci, to jsou odborné výbory, protože ty zůstanou úplně mimo. Kolegové, podívejte se na to, co doposud máme v oblasti absolutoria pro jednotlivé instituce jediná instituce, která opravdu skládá účty, je Evropský parlament. Ostatní instituce nám dávají eh, informace, ale u rady to začne být zajímavé. To, co v radě nyní máme v oblasti zahraničních věcí, tak to by se stalo realitou. To znamená, že tady se nejedná o slova, jedná se o to, abychom měli konkrétní věci na stole, abychom si konkrétně vyjasnili, co to vlastně znamená. Tím jsem v podstatě skončila. Děkuji. Ano, děkuji, Inge. Nyní kolega Ferm. Děkuji, pane předsedo. Můžu být velice stručný. Dvě připomínky a vy už jste vlastně první sám eh, probral skutečnost, že E, tady nemůžeme hovořit o neutralitě, co se rozpočte týče. Nemůžeme vnímat tuto službu jako další doplňující službu. Musíme tady e, zahrnout ještě ten potenciál úspor pro členské státy, jinak se nikam nedostaneme. To je hrozně důležité. Za druhé, Roberto se zmínil velmi stručně o e, jedné věci. Myslím, že je to ale velmi zásadní. O tom balíčku, o co to vlastně je ten balíček? Když hovoříme o finančním nařízení, hovoříme o nařízení, co se týče lidských zdrojů, hovoříme o plánu ze strany rady, ale my opravdu musíme trvat na tom, aby ten balíček zahrnoval nový návrh eh, pro meziinstitucionální dohodu, protože jinak se dostaneme do problémů, eh, co se týče vlivu Evropského parlamentu na koncipování společné zahraniční a bezpečnostní politiky. Takže my musíme trvat na tom, aby ten balíček zahrnoval, dohoda o balíčku zahrnovala také eh, revizi meziinstitucionální dohody. To musíme zdůraznit, protože někdy se, se soustředíme na ty finanční aspekty, na aspekty lidských zdrojů, na ty nařízení, ale je tady ještě tato meziinstitucionální dohoda, která je zásadní pro naše další směřování. Děkuji, vážený kolego, naprosto sdílím vaše stanovisko. A je to možná také stanovisko Reimera, který žádá o slovo. Já bych chtěl navázat hned na to, co bylo řečeno, skutečně kapitoly a odstavce, eh, které se zabývají eh, se polečnou zahraniční eh, politikou, musí být kompletně revidovány. Ty pozměňovací návrhy technického rázu, které byly nyní předloženy, neodpovídají tomu prvnímu návrhu a neodpovídá tomu ani výše jednotlivých položek, ani otázka umístění jednotlivých zástupců, tedy zda to bude v kategorii 4 nebo jinde, eh, potom také informační povinnost. Tady nemůžeme prostě eh, vysokou představitelku eh, použít a nahradit jí velvyslance, čili celá tato kapitola musí být kompletně revidována a musí to být kapitola také otevřená, dokud celý balíček nebude rozumně přepracován. Navazuji na to, co říkala paní Gresle. Pokud dojde k promísení nebo rozdělení kompetencí v nejrůznějších víceletých programech, ať již to bude politika sousedství nebo jiné, tak se musíme podívat také na to, co to znamená pro právní základ. Dle mého názoru většina těchto programů podléhá polurozhodování nebo souhlasu a vždy se odkazuje na komisi. Komise navrhuje, eh, komise Eh, předkládá zprávu, účty, stanovuje strategii a tak dále. Pokud tedy nyní eh, budeme tyto kompetence eh, nestanovovat dostatečně jasně a nebudeme jasně delimitovat také úkoly a kompetence komise, tak to nedopadne dobře. Otázka toho, zda právní základ víceletých programů nemá být změněn, i to je je otázka, o které bychom měli jednat. To by nemělo být eh, využito jenom kdesi na okraji dalších jednání. A prosím tedy o to, aby i naše sekretariáty se zabývaly touto otázkou, tedy co to znamená ve smyslu adaptace právních základů víceletých eh, postupů. Nemůžeme to prostě nechat jen tak eh, projít. V určitě té eh, pochybnosti bychom měli toto znovu projednat. Děkuji. Merci. Děkuji vám, děkuji vážený kolego. A já bych chtěl navrhnout, abychom ponechali eh, tuto výměnu názorů v tomto stádiu eh, uzavřenou. Vítám pana komisaře Levandovského. Eh, jsem velmi rád, že přijal pozvání do, na zasedání výboru pro rozpočet. A